So, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, prosím vás, posaďte se, abychom mohli pomalu začít. Dovolte, abych přivítal velice srdečně všechny delegace z Itálie a sice vnuky Vittoria Prodiho, kteří sedí vzadu v řadě. Je to fajn, že jsou tady, eh, to je fajn, že jste přišli sledovat dědečka při jeho práci. On je jedním z nejpilnějších, můžete být hrdi na svého dědečka. A pak tady máme dnes zvláštního speciálního hosta, ministra zdravotnictví z Litvy, pana Jukartise. Velice mě těší, že máme možnost hovořit o tématech, která nás čekají a také o předsednictví jako takovém. V před přípravného rozhovoru jsme měli možnost již eh, si vyměnit názory a vím, že Evropský parlament pro vás zcela osobně má mimořádný význam eh, z vašich, na základě vaší rodinné tradice. A do budoucna, co se týče politiky zdravotnictví, nás co čeká eh, máme určitá témata. Vidím právě tady Dagmar Rodberen, která to ví, protože e, připravuje určitou zprávu, jistě o ní budeme hovořit a máme i další body k diskuzi. Já to nechci protahovat, e, dovolte, abych vás velice srdečně přivítal, stejně tak, jako e, jsme tady srdečně přivítali a přijali vašeho kolegu ministra zemědělství a teď máte slovo pro vaši prezentaci. Prosím pěkně, pane ministře. Děkuji, gerbiamas komiteto pirmininkė. Vážený pane předsedo výboru, vážení členové Evropského parlamentu a členové tohoto výrobu pro otázky životního prostředí, eh, otázky zdraví a bezpečnosti potravin. Je pro mě obzvláštní ctí a také mimořádnou odpovědností představit vám dnes program litevského předsednictví v oblasti zdravotnictví. Teprve před několika dny jsem měl možnost převzít předsednictví neformálního setkání ve Vilniusu. Byli to ministři zdravotnictví. Během tohoto zasedání eh, byla oslovena důležitá zdravotní témata pro všechny země Evropské unie, jako ku příkladu trvalá udržitelnost eh, systému zdravotních, psychické zdraví, ve stáří, eh, spotřeba tabáku u mladých lidí. Je skutečností, že členské státy, které během irského předsednictví dosáhli společného názoru s ohledem na směrnici pro tabákové výrobky a pohlíží na to jako na velice zdařilý začátek rovněž tak, aby jádřili všechny členské státy Evropské unie politickou vůli že společná práce s Evropským parlamentem by pod litevským předsednictvím měla velice dobře eh, probíhat nejenom v oblasti tabákových výrobků. Všechny země Evropské unie doufají, že během litevského předsednictví bude dosaženo velkého pokroku i v dalších oblastech, jako například klinické zkoušky, zdravotní produkty a nebo poplatky pro Evropskou agenturu léčiv. A zejména dosažení jednotného názoru na Radě ministrů Evropské unie v oblasti eh, zdravotních prohlídek by měly dosáhnout rychlejšího pokroku eh, při dalších eh, právních předpisech. Dnes tady hovořím ve vašem výboru a cítím velice pozitivní energie rady a velice dobrou pracovní atmosféru, jakož také jirský optimismus. Ale dovolte mi, bych nyní pokračoval v angličtině. Dovolte mi, abych se zde nyní eh, vyjádřil více emotivně a hned vám řeknu proč. Určitě již víte, že deváté předsednictví Eh, že se jedná o deváté předsednictví v rámci vašeho mandátu, takže víte, jaká je situace, jak je situace komplexní, co se týče naprogramování legislativy v oblasti zdravotnictví. A není to poprvé, kdy slýcháte slova jako, že můžeme dosáhnout našich cílů pouze pokud budeme spolupracovat s Evropským parlamentem. Ovšem tato slova pro mne jsou opravdu již prověřena. A stejně tak pro Litvu, která převzala předsednictví od Irska a je vlastně první baltskou zemí, která takto nese tak závažnou odpovědnost. Tato slova již byla prověřena jak Litvou, tak Lotyšském a Estonskem. Byl jsem narozen a vyrostl jsem ve stalinském gulagu na Sibiři a přicházím eh, z prostředí litevských disidentů a disidentského hnutí a vím jak velice dobře, co je to Eh, kamarádství, co to opravdu ví a jak významné je přijetí rezoluce Evropského parlamentu z 13. ledna 83, co se týče situace Estonska, Lotyšska a Litvy, a ve které se vyjádřila touha o pro podpoře a, a přání osvobození těchto zemí. Evropský parlament v podstatě se také snažil vyřešit situaci 45 eh, disidentů baltských zemí zemích a umožnit jim cestu do demokratického světa, jakožto a následek tedy Molotovova-Ribbentropova paktu. A jedním z těch signatářů byl také jeden vězeň z Gulagu, který byl můj otec. V roce 83 to bylo e, tedy vyjádření opravdu toho e, přání zpětí světu. A když poslouchám Ódu na radost hymnu Evropského parlamentu, tak to tak vnímám, že jsme tedy všichni společně, že musíme být všichni pospolu. A chci vám za tu soudržnost poděkovat. Chci vám poděkovat a vyjádřit naději, že ta slova, že pouze za spolupráce s Evropským parlamentem zachováme ten hluboký význam a také pozitivní a dynamické výhledy do budoucna. Z praxe, jakožto tedy signatář aktu o litevské nezávislosti a člen litevského parlamentu, jsem si již prověřil, že Evropský parlament je jedinečnou institucí, která je volena všemi Evropany a zastupuje je všechny osud eh, mi eh, vlastně již ukázal, jaké to je být eh, členem Evropského konventu. Měl jsem tu příležitost tam pracovat, tam se vypracoval vlastně návrh smlouvy, návrh současné Evropské ústavy. Evropský parlament nám už častokrát předložil eh, výsledky své plodné práce a členové Evropského parlamentu, kteří spolupracovali na konventu, velice odvážně obhajovali právě ten princip více demokracie pro více Evropy snažili se o konsolidaci Evropské ústavy a o ještě efektivnější mechanismy, které by umožnily vyřešit celou řadu e, otázek, včetně právě otázek zdraví. No a nyní máme také Lisabonskou smlouvu a e, máme k dispozici e, Ústavu pro Evropu. Tedy i tento výbor vím, že jak vy pracujete v tomto výboru. Vím, jak důležitá je právě tato práce a jak je důležité se zapojit ve prospěch společných cílů. Podařilo se vám společně s irským předsednictvím zapracovat na víceletém finančním práci, na společné reformě zemědělství a rybolovu, na programech Erasmus plus Life plus Horizon 2020. To všechno nám umožňuje přinášet Eh, nebo splňovat cíle prostřednictvím společné práce. V příštím roce vás čekají květnové volby, bude začínat nový pětiletý cyklus závazků a doufám, že rostoucího blahobytu pro všechny občany. A nyní bych rád pokračoval ve své rodné řeči. Prioritetas sveikatos politikos srityje. Prioritou eh, litevského předsednictví v oblasti zdravotnictví je schválení a potvrzení závěru Rady o účinných systémech zdravotnictví. Systémy zdravotnictví by však měly být chápany daleko, daleko širším rozměru, politickém, ekonomickém i sociálním ohledu a nemělo by na ně být nahlíženo jenom na, jako na lékařské výkony. Je to důležité pro hospodářský růst, pro inovace a proto se zdravotní reformy stávají součástí jednotlivých vnitrostátních národních semestrů v rámci evropského semestru. Proto tato oblast také vyžaduje finanční podporu systémy zdravotnictví a odpovídající politika jsou nové v Evropské unii a proto se nesmíme zříkat žádných možností poskytujících nové perspektivy pro naše občany. Podílení se Evropského parlamentu v hledání nejlepších řešení jistě přinese účinné výsledky. Já vás, vážení členové parlamentu, zvu na zdravotnické fórum ve Vilniusu 19. a 20. listopadu. Eh, to to fórum se bude nazývat trvale udržitelné zdravotní systémy a budeme pojednávat jak o zdravotních přístrojích, o lékařských aspektech, a o spolupráci přeshraniční. A jistě to bude dobrá platforma pro naše diskusy. Tento rok běží Evropská, dobíhá Evropská zdravotní strategie, proto musíme hledat nové možnosti a nové metody, aby evropská zdravotní politika byla posílena a aby Evropa mohla i nadále růst a aby byla politika zdravotnictví spolehlivá. V triu předsednictví a ve spolupráci s vámi, s parlamentem, jistě zajistíme kontinuitu eh, s pokrytím nejdůležitějších oblastí v sektoru zdravotnictví, klinické zkoušky u humánních léčiv, u zdravotních eh, přístrojů, zdravotního dohledu. Existují obzvláštní rizika mimo Evropskou unii a proto se musíme mezi sebou vždy koordinovat, abychom jedno abychom vystupovali všichni stejně v rámci Evropy, abychom zabezpečili, že Evropská unie také skutečně eh, potvrdili eh, skutek, ke kterému došla sice, že Evropská unie ratifikovala eh, rámcové předpisy Světové zdravotní organizace a je třeba naplňovat toto úmluvu životem. A to tež říkám s ohledem na směrnici o tabákových výrobcích. Parlament by měl mít poslední slovo v tomto tématu, je obzvláštně důležité. aby se vymítilo nebezpečí, které eh, hrozí zdraví, a sice konzumace tabáku. Je třeba podporovat eh, občany, a voliče a poslední hlasování ve vašem výboru vlastně na to také poukázalo. Toto hlasování bylo vynikající a chci vám srdečně poděkovat za výsledek hlasování a paní zpravodajce Lindě chci velice poděkovat za vynikající práci. Já také vám děkuji za to, jak se zasazujete o zdravotní záležitosti našich občanů. Doufám, že ve spolupráci s panem předsedou Matyasem, se spravodajkou Lindou, s Glenis, s Dagmar, s Petrem Lízem s ohledem na zdravotnické produkt, zdravotní produkty budeme moci řešit všechny otázky zdravotnictví a problémy v něm úspěšně eh, zdolat. Eh, přijel jsem k vám, abych si vás také vyslechl, abychom si vyměnili názory, abych eh, slyšel vaše návrhy a abychom v duchu dialogu byli navzájem ujištěni e, a to vám slibuji, že budu pracovat s velkou odpovědností příštího půl roku. Vlastně máme jenom čtyři měsíce pro naši práci, protože brzy e, se rozjedete na své dovolené, kterou, které potřebujete. Potřebujete dovolenou, abyste e, v příštím semestru předvolebním období mohli vystupovat obzvláště zdraví. Na podzim se jistě všichni ve zdraví sejdeme plně energie a jsem přesvědčen o tom, že 28 členských států na neformální radě velice dobře pochopilo, jak rozhodující bude toto období neboť příští rok nám otevře nové perspektivy musíme e, dosáhnout v těch dvou nejdůležitějších věcí co největšího pokroku u klinických zkoušek i u zdravotních přístrojů. A to všechno mohu dosáhnout jedině s podporou vašeho výboru s, na základě formálních i neformálních kontaktů a setkání. Děkuji mnohokrát a velice se těším na vaše otázky. Já, Jsem od roku 2012, od únoru tady předsedou, ale musím říct, že jste mě ohromil eh, svým způsobem prezentace eh, protože jste neuchopil ta témata pouze odborně, která před námi stojí, ale vlastně jste to skloubil s vaším osobním příběhem, jak jste eh, spojen s Evropou co to pro vás znamená a to je skutečně fascinující projekt nejenom pro vás, je to nejenom projekt minulosti, je to také projekt budoucnosti, projekt zdraví a myslím si, že se vám to velice dobře podařilo. Zřídka, když jsem něco takového zažil a ještě jednou vám chci srdečně poděkovat za tuto knihu. Vy jste se zmínil o dovolené a to budu mít dostatek času, abych si tuto knihu přečetl. Děkuji mnohokrát. A nyní tedy otevřeme první kolo otázek koordinátorů a nejprve má slovo Petr Líze. Petr Líze je koordinátor za Evropskou stranu lidovou Kovářovou za odpovědný za otázky zdraví a potom přijde Linda na řadu, takže prosím Petře. Děkuji mnohokrát, pane ministře. To byla skutečně velice živá prezentace. Bylo vidět, že máte nezbytnou energii pro to, abychom v otázkách zdravotnictví pokročili ku předu. Co se týče tabáku, tady už je rada poměrně daleko. Tady záleží jenom na to, abychom dospěli k určité dohodě s parlamentem e, u dalších důležitých témat, jako jsou klinické zkoušky, zdravotní přístroji a Vd. Eh, tady máme trošku obavy, už jsme si o tom vlastně mohli vyměnit názory, že tady má rada docela potíže v tom, aby se dopracovala k nějaké jednotné pozici a myslím si, že bude důležité, abyste vašim kolegům zprostředkoval, že tady máme skutečně eh, potřebu, aby rada jednala, abychom eh, v únoru, v březnu mohli dospět k nějakému výsledku, abychom to mohli schválit ještě před skončením funkčního období eh, ve smyslu občanů Evropské unie, kteří si přejí ochranu i v oblasti zdravotnictví. Eh, takže bych vás rád požádal, abyste skutečně řekl vašim kolegům, že je na nejvyšší že je nejvyšší čas, aby Rada pokročila i v těchto záležitostech, abychom v listopadu mohli jít do trialogových jednání. A co se týče diagnostika in vitro, tady bych vám chtěl sdělit dvě záležitosti, e, které po jednání se stínovými zpravodaji jsme vypracovali. E, za prvé, parlament má nesmírný zájem na úpravě e, kompetentního poradenství v oblasti testu, protože toto poradenství může mít samozřejmě nedozírné následky eh, pro všechny občany, čili je zapotřebí kompetentního poradenství, které musí být nabízeno. Nechceme tady upravovat žádné detaily, eh, to si samozřejmě udělají členské státy samotné, ale tuto koncepci bychom rádi prosadili. Ve všech třech složkách eh, tématech, které jsem oslovil, klinické zkoušky, zdravotní přístroje a diagnostika in vitro, by parlament rád Eh, zavedl, eh, by rád byl takovým prostředníkem a dodal by rád určité věci, které v návrhu, rady, eh, v návrhu komise chybí. A to je vlastně součástí synského prohlášení. Vy jste lékař a víte, jak význam ne má prohlášení helsinské pro všechny lékaře z celého světa. A je to velice důležité i pro další evropskou legislativu. Poslední bod. Ve směrnici o klinických zkouškách se v současné době ještě nachází zákaz používání zárodků my jsme od začátku říkali, že nechceme tuto techniku podporovat a tento výbor s širokou většinou rozhodl, že bychom to chtěli mít i v příštím nařízení a chtěl jsem vás požádat, abyste se na to přesně podíval na základě vašich zdravotních zkušeností a abyste eh, se snažil zasazovat se o to, aby mandát Evropského parlamentu eh, byl prostě převzat také radou. Děkuji mnohokrát, děkuji Linda není jenom naší koordinátkou ze skupiny SAD, ale je také spravodajkou pro směrnici o tabákových výrobcích a byla také zpravodajkou eh, pro eh, řád týkající se poplatku. Eh, Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, musím říct, že jsem opravdu Eh, vysoce ohodnotila to, co jste eh, řekl. V těchto trochu méně optimistických časech pro Evropu je důležité slyšet eh, takovéto hlasy. My teď opravdu Evropu sjednocujeme. Je to poprvé v naší historii, kdy tady máme demokracii Občas zapomínáme v našem pesimismu na ty neuvěřitelné výdobytky, kterých jsme dosáhli a teď se začínáme pomalu připravovat na volby, máme eh, hodně myšlenek tímto směrem, ale je třeba si uvědomit, že vy jste opravdu nesmírně dokázali, je to velké sdělení, které se musíme stále připomínat. A teď zpátky k těm každodenním záležitostem. E, ano, včera jsme e, jednali o e, směrnici o tabákových výrobcích. Velice ráda jsem slyšela o vašem zapojení, o vašem Eh, o vaší snaze. My budeme v parlamentu hlasovat v září o tomto textu a já pevně věřím, že poté, co eh, text projde eh, parlamentem, započneme jednání a že to jednání vyústí v dobrý výsledek, aby to bylo zase pro Evropu dalším pozitivním krokem. Je tady ještě jedna věc, kterou bych chtěl zmínit. Asi před dvěma měsíci jsme hlasovali k tématu, o kterém hovořil kolega Líze. Bylo to velice jednoznačné, velice značná podpora zazněla a je třeba, abychom to prosadili i přes radu. Potřebujeme tento výsledek pro pacienty, potřebujeme to pro další kola výzkumu, pro udržení pracovních příležitostí v Evropě, takže já pevně věřím, že i vy se k, té otázce klinické klinických eh, testů postavíte čelem, že k tomu dojde, že dojde k významnému pokroku. A úplně poslední téma jsou poplatky za farmakovigilanci, to je takové menší téma. Já jsem byla před dvěma lety zpravodajkou k tomu hlavnímu eh, právnímu nástroji a věřím, že i eh, v tomto se podaří věci urychlit. Předseda? Panova. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za vaše úvodní slovo. Eh, udělalo to na mě opravdu velký dojem. Eh, od pondělka tady zazněly hlasy eh, řady ministrů, ale musím říct, že vás se poslouchali s mimořádným zájmem. Děkuji vám za vaše slova, za to, co jste zmínil, že bude hlavními body vaší agendy a za to zkušenosti, které jste se tady s námi, o které jste se s námi podělil já jsem zpravodajkou k velice obtížnému eh, tématu, které jsme začali již projednávat za kyberského předsednictví. Irské předsednictví se k tomu také snažilo eh, postavit velmi aktivně, přestože parlament udělal maximum pro to, aby překonal eh, ty Eh, postoje komise a rady, přestože komise výrazně pozměnila svůj původní návrh, takže odpovídá více stanovisku parlamentu, eh, tak my tady stále ještě nevidíme žádné pozitivní eh, kroky, které by naznačovaly, že se to v radě prolomí, že se to odblokuje. Všechno to postupuje nesmírně pomalu a z pohledu veřejnosti by tato legislativa národním orgánům a dalším umožnila větší transparentnost v oceňování e, léku a co je také zásadní v e, proplácení léku. My doufáme, že litevské předsednictví si toto, e, tuto otázku také začlení do seznamu priorit. Hodně na vás spoléháme a mě by zajímalo, jaké je vaše stanovisko, jak se na to díváte, jak si myslíte, že byste mohl tuto věc podpořit, aby v radě postoupila ku předu. Děkuji mnohokrát dalším řečníkem je Karl Schlüter. Děkuji, že jste se k nám sem dostavil. Já vítám tu skutečnost, že jste jasně změnil tu rámcovou mluvu o tabákové kontrole. Myslím si, že to by mělo opravdu vést Eh, řídit naši práci, protože je to striktní nařízení o různých kontaktních lobbych a o zajištění transparentnosti, takže bych chtěl vědět, zda máte určité nápady, jak tedy to, co je tam ustanoveno, eh, nebo aby tedy i vaši kolegové ministři umožnili řádné plnění, tedy když se zabýváte na radě otázkou tabáku. Samozřejmě včera uh, to byl obrovský úspěch, když jsme to odhlasovali, u nás to bylo 75%, rada má 65%. Těch 75% to by byla určitě dobrá myšlenka, můžete mi říct, proč některé země jsou stále ještě proti tomu, proč je nemožné dosáhnout té dohody na 75%. Pak ještě jeden z těch argumentů ohledně zákazu slimek, zda by se podařilo překonat i tento problém. Dále ke klinickým testům. Otázka transparentnosti, ta je naprosto zásadní. Již tu máme celou řadu důkazů z minulosti, kdy právě nedostatek přístupu ke zprávám o klinických studiích způsobil, že ty vedlejší účinky, které mohly být zjištěny prostřednictvím studií, nemohly, protože bylo vše utajeno. Takže jaký je postoj rady ohledně utajování výsledků klinických testů? A v neposlední řadě k alkoholu komise tu měla určitou strategii k alkoholu, bude v tom nějaké pokračování, objeví se to i v průběhu vašeho předsednictví na pořadu jednání, blíží se návrh eh, komise ohledně označování alkoholových výrobků, ale bylo to vyčleněno z toho aktu o potravinových výrobcích. Nyní tedy mm, ministři zdravotnictví ti to by mohlo spadat přesně do jejich portfolia. Děkuji mnohokrát a nyní Anna Rozbach. Welcome. Se budu vyjadřovat v dánštině, pane předsedo. E, e, vítejte v našem výboru, pane ministře. Je nás eh, tedy trochu méně než dnes dopoledne, ale eh, určitě se za námi opět přijďte podívat eh, příště. Chci vám poděkovat za vaše velice osobní, velice živé úvodní vystoupení. Opravdu srdečné díky. Je tady jedna věc, tuberkuloza, ke které bych se s dovolením ráda vyjádřila. Tuberkuloza zůstává stále velkou hrozbou všude ve světě a zároveň je to problematika, která zabírá příliš málo místa. Tuberkuloza za hodinu v Evropě samotné zabije sedm osob. To je skutečnost, kterou eh, přijímáme velice těžko. Máme eh, v Evropské unii pět členských států, které eh, jsou ve skupině nej nejzasaženějších zemí, tak jak tento seznam vypracovala Světová zdravotnická organizace. A co se týče e, léčby tuberkulózy, tak e, je skutečně větší šance se nechat e, vyléčit v Kongu než v Rumunsku Kongu, protože v Kongu je míra uzdravených kolem 50%, zatímco v takovém Rumunsku 20% všech nemocných se jenom uzdraví. Často lidé nevědí, že jsou nemocní, často se e, vlastně e, informují pouze přes internet a detekce a léčba začne příliš pozdě. Takže to jsou velké závažné problémy. E, Jejich četnost a význam neustále stoupá. Koncem května jsem vám zaslala dopis, dopis. Bohužel jsem ještě e, odpověď nedostala a proto se s vám e, v této otázce k vám obracím tady a teď. Doufám, že tento problém e, vás bude v budoucnu více zajímat a že bude figurovat mezi prioritami litevského předsednictví. A chtěla bych ještě navázat na tato slova. Myslím si, že multirezistence na antibiotika je velice důležitý fenomén žen a je s tuberkulózou spojen, protože ona se začíná léčit čím dál tím obtížnějším způsobem právě proto, že ta rezistence, ta odolnost je e, čím dál tím výraznější. Ale není to případ jenom tuberkulózy, je tady řada dalších e, nemocí, eh, kde lidský organismus začíná být odolnější, lépe řečeno, kde ty bakterie či viry začínají být odolnější vůči léčbě. Myslíte si, že na úrovni Evropské unie bychom mohli v tomto směru něco pozitivního podniknout, například vyměňovat dobré postupy mezi zeměmi, které jsou nejvíce zasaženy? Justas Malakis. Děkuji mnohokrát a nyní Justas Malakis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jūs, ministře, nejprasté ir puikiai prisistatėt. Todėl kolego... Pane ministře, vaše prezentace byla skutečně velice hezká a e, říkám kolegům, že jste nejoblíbenějším ministrem v Litevsku v Litvě a jste v Litvě natolik oblíbený eh, podle průzkumu veřejného mínění, protože nejenom eh, hovoříte, nejenom přednášíte slova, ale také konáte. Eh, vy jste zavedl v Litevsku zdravotní reformu a rovněž se pokoušíte umožnit lepší přístup ke zdraví pro nejchudší a nejslabší lidi. Ale samozřejmě za to sklízíte také kritiku. Neexistuje žádný společná zdravotní politika v Evropské unii, ale přesto se chci zeptat, co by mohla udělat Litva v rámci předsednictví Evropské unie proto, aby přístup ke zdravotnictví se zlepšil pro všechny nejslabší eh, v celé Evropské unii. A další problém, to je problém toho, že celá řada dobrých lékařů z Litvy i z jiných zemí odchází na západ. Máme tady problém s unikem mozku. Jak je možné tento problém vyřešit? Děkuji mnohokrát a nyní další řečník. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, děkuji vám eh, za to, že jste se k nám dostavil a že jste tak silně hovořil i o váze lidských práv tím, jak jste nám sdělil vaši minulost a příběh i vašeho otce. A já opravdu hluboce respektuji vaši životní zkušenost a to mi dodává určité jistoty, co se týče budoucí spolupráce když se lidé dostávají do určitého těžkého, do těžké životní chvíle, tak většinou bojují vyloženě o přežití a dokáží mnohé. A já bych chtěl ještě zdůraznit eh, otázku duševního zdraví. to je vlastně oblast, kde mnohokrát dochází právě tady k těmto stavům slabosti a je potřeba, aby ta sociální sféra tomu věnovala pozornost v našich zemích. Tomuto tématu bychom se měli věnovat systematicky, nahlížet na to komplexně. A ještě k otázce tabáku. Jsem rád, že jste toto téma zmínil. Víme, jaká jsou rizika, které tabák způsobuje. Jsou to ale rizika, která nejsou napojená na samotný tabákový kouř. Mám určité obavy. Myslím si, že co se týče elektronických cigaret, tak i tyto bychom teoreticky mohli srovnávat, eh, nebo alespoň jejich dopad, jejich účinek by se mohl do určité míry přirovnat k účinku drog? Mohou tu být podobné účinky. Vidím v tom určité riziko a rád bych tedy konkrétně na tento bod eh, chtěl upozornit abychom tu jenom nějakým způsobem neusnadňovali určitý přístup. Ještě bych se rád vyjadřil k tuberkuloze, ale to tu již předřečníci zmínili, takže bych chtěl ještě říci, že také já sdílím tento druh obav. Děkuji mnohokrát, Dagmar Rodbirent. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, vy jste byl tolik chválen. E, že jsem chtěla říci, že se vše, veškerou tou chvalou souhlasím. E, bylo nesmírně zajímavé vám dnes naslouchat zajímavější než jiným kolegům, protože e, také sám velice reálně říkáte, jak málo máte čase. Vaši kolegové včera nám prezentovali velice dlouhý katalog který je nesmírně stěžádostivý a chválihodný, ale my všichni víme, eh, že ve zbývajících čtyřech měsících a patnácti dnech pracovní doby není možné eh, dosáhnout toho všeho. Proto se mi velice líbí, že eh, si stanovujete priority a i když bych měla celou řadu témat jako mý kolegové nelegislativní povahy, neudělám to. Viděla jsem, že už se staráte o e, duševní zdraví, e, konference pro duševní zdraví, to je velice důležité téma a jsem velice ráda, že se snažíte o tyto aktivity. Dívala jsem se na vaši předlohu na to, jak popisujete, jaký pokrok, jakého pokroku chcete dosáhnout. A trošku jsem se usmívala, když jsem si to přečetla, protože jsem si říkala, vy jste velice čestný, upřímný, to se mi líbí. Například píšete, ku tabáku, vlastně nic. E, a to je důležité. Vycházím tedy z toho, že se domníváte, že bude obtížné, e, aby se tady dospělo k nějakému výsledku. U klinických zkoušek říkáte, rádi byste dosáhli podstatného e, pokroku, či významného pokroku. A potom říkáte, chceme se pokoušet schválit to téma in vitro. A to, co zajímá mě, zdravotní přístroje, tady píšete, že se domníváte, že je možné dosáhnout dobrého pokroku. To je významný rozdíl u těch rozličných témat. A proto bych vás prosila o naprosto upřímnou odpověď Co se domníváte upřímně, může dosáhnout pracovní skupina zdravotní eh, přístroje? Eh, já mám zhruba eh, povědomí o tom, jakými, s jakými články se tato pracovní skupina doposud zaobírala. Domníváte se, že na sklonku roku, dejme tomu někdy v říjnu, v listopadu, skutečně budeme moci vyjednávat v intenzivních trialogových jednáních? víte, že to, co říká pan Líze, i to, co říkám já, má význam a já rozhodně nejsem tak naivní, abych se vás ptala, jakou formu eh, prodeje zdravotních prostředků <clears throat> si představujete, to mi stejně neřeknete. Když se vám zeptám, chtěl byste mít eh, ohlašovací povinnost. Já vím, že mi to prostě neřeknete a proto se na to taky neptám, ale co bych chtěla vědět je, jak vypadá váš harmonogram? Kdy se domníváte, budeme moci hovořit o detailech, o podrobnostech? Kdy já a například jako stejně jako pan Líze budeme moci hovořit s vedoucí pracovní skupiny článek po článku detailně o těchto zdravotních prostředcích? A tady bych byla vděčná za naprosto jednoznačnou odpověď. Děkuji, Ragmar. Máme tady ještě dva, dvě přihlášky. Radví. Ačiū pirmininkė, sveikinu ministrą jūs šiandieną čia. Tikrai Pane ministře, dovolte, abych vás taky srdečně přivítala v našem výboru. No, to byla skutečně krásná prezentace. Děkuji vám také za vaše priority, o kterých jste se zmínil. Já doplním mého kolegu z Litvy eh, k otázce zdravotní reformy v Litvě. Samozřejmě existují také kritické názory a nevím, zda se vám skutečně podaří vyřešit tyto problémy, protože eh, když eh, budete chtít odstranit soukromý sektor ve zdravotnictví, nevím, zda se vám to podaří. A chtěla bych se zeptat na jednu věc v této souvislosti. Velice často se pokoušíme tady řešit problémy. Často hovoříme o nich, ale ne vždy se nám podaří tyto problémy vyřešit. Měli bychom udělat daleko více proto, aby naše obyvatelstvo bylo lépe informováno o škodách způsobených na zdravích. A budeme muset eh, zřejmě zavést také osvětové programy na škole, aby i mladí lidé měli daleko větší povědomí o tom, co mohou sami udělat pro dobré udržení svého zdraví. Další problém jsou nemoci starých lidí, tím mám na mysli Alzheimerovu nemoc a další. O tom se také hovoří v našem programu Horizon 2020. Možná, že byste mohl komentovat krátce i tento problém. Děkuji mnohokrát. A nyní pan kolega Boca kolegyně Mocan a to je naše nová kolegyně z Chorvatska. To je, myslím, její první přihláška v našem výboru. Yeah, Mr. Chairman, you're right. Pane předsedo, máte pravdu. Eh, chci eh, vám říct, eh, že eh, se skutečně zasloužíte velké poděkování za vaše úvodní slovo a také děkuji za eh, ambiciozní program litevského předsednictví. Vy jste byl velice emotivní, já si dovolím být rovněž eh, emotivní. Blahopřeji a také chci pochválit vaší paní prezidentku, paní Grabotskajte, která na setkání u nás v Záhřebu hovořila dokonce chorvatsky a tím se nám opravdu vryla do paměti. Chci ještě eh, reagovat na to, co řekli kolegové. Je tady jedna věc, která nás velice zajímá a veřejnost se jí často zabývá. O co jde? Jde o eh, vstup Chorvatska do Evropské unie. My e, totiž v souvislosti s tímto vstupem naší země do Unie máme obavu, že dojde k úniku mozku do e, vyspělejších zemí. Mám teď na mysli především lékaře a zdravotní sestry. Ekonomická krize této migraci napomáhá. Mě by zajímalo, zdali v Litvě například e, znáte obdobnou situaci a jak jste ji případně řešili. Druhá otázka, kterou bych vám chtěla položit, se týká akční akčního plánu rozvoje zdravotnických zařízení. Je známé, že e, se tady hodně e, v posledních deseti letech e, dokázalo realizovat. E, jde o dodržování práv pacientů i e, v přeshraničním e, styku. Nicméně zatím se nedaří využívat všechny výhody integrované soustavy e-health. Nejsou totiž plně harmonizovány právní akty, které se k tomu vážou ve všech členských státech. Na co myslím? Myslím například na proplácení nákladů na zdravotní péči. Pak je to otázka i moderních technologií. Tam ano, vnímáme určitý pokrok i v té oblasti zdravotnictví, ale tyto technické výdobytky se e, ne používají takovým způsobem, že by se již mohlo jejich používání opírat o nějaké zákonné normy. Takže tady je zapotřebí se zabývat i regularizací a standardizací a mě by zajímal váš názor na tuto problematiku. Děkuji mnohokrát za všechny dotazy a na závěr má slovo pan ministr, aby mohl zareagovat na příspěvky, které zde zazněly. Prosím, pěkně máte slovo. Děkuji už klausimus. Děkuji mnohokrát za vaše otázky. Asi bych musel každou otázku velice jednotlivě zmiňovat, protože každý z vás položil velice jasné a otevřené otázky. Začnu tedy s Petrem Lízem, s nímž jsem se nedávno sešel. A tuto otázku bych dal ze souvislosti s otázkou Dagmar Rodberend a obecně uh, do souvislosti s tím, co bychom měli dělat, aby tyto eh, čtyři měsíce, které máme k dispozici, mohly skutečně přinést co možná nejlepší výsledky. Měli jsme neformální radu a věřte mi, během těchto setkání, během tohoto setkání ministři vyjádřili následující přání. Řekli, Pakliže během irského předsednictví jsme formulovali společný přístup, tak eh, teď eh, se klade otázka, jakou přidanou hodnotu přinese Litva. A my jsme řekli, pakliže vůle 28 členských států skutečně stojí, měli bychom se rozhodnout buď pro klinické zkoušky, nebo zdravotní prostředky nebo in vitro diagnostiku. A pokusme se u, otevřeně odpovědět na tuto otázku. U klinických zkoušek nejení mnoho sporných bodů. Ty by šly všechny vyřešit až se vyřeší technické aspekty. U zdravotních prostředků je ještě mnoho technické práce, ale parlament se vyslovil jednoznačně a jednotně, vypracoval své stanovisko a rada je vlastně v, ve spoždění. Já jsem řekl v rozhovoru s Petrem, že Vy, poslanci, máme eh, přímý kontakt vašim vládám. Můžete využít vaše formální i neformální kontakty. Já jsem ochoten se všemi 27 kolegy pohovořit a říci, že potřebujeme průlom. Je tady celá řada důvodů, proč ho potřebujeme. S ohledem na klinické zkoušky, ku příkladu. Je to důležité pro pacienty, je to důležité pro vědu i výzkum a je to důležité pro inovace i investice. A je to důležité proto, aby Evropa zůstala konkurenceschopná. To jsou všechno aktuální problémy, které se nás týkají všech. V této souvislosti Rada si byla zajedno v tom, že musí dojít k tomuto pohybu ve směru společný přístup, společného přístupu. Což by mohlo pomoci k tomu, aby se pohnuly procesy v oblasti zdravotních prostředků. To je pouze krok nebo záležitost politické vůle. Já nemohu udělat nic jiného, než k tomu, jiného, než tomu provolávat, vyzývat. Uh, podněcovat. Máme termíny pracovní skupiny, eh, diskusy s Radou Evropy, s odpovídajícími ředitelstvími. Musíme se pokusit naše plánování v září a říjnu nakoncipovat tak, aby eh, mohli diskutovat i odborníci a, a i koreper. Čili potřebujeme konkrétní plánování termínu. Řekl jsem panem, panu Lízemu, že jsem ochoten eh, proskoumat váš balíček návrhu a být co si jako průkopníkem na radě ministrů v této otázce, ale hovoříme-li teď konkrétně o tom, zda bude možné eh, již něčeho dosáhnout v listopadu, měli bychom se pokusit dejme tomu koncem září, E, ještě jednou to proskoumat a podívat se, jak si stojíme, jak jsme daleko. Já jsem vlastně chirurg a zároveň historik a já jsem zvyklý pracovat velice přesně. A jsem také zvyklý e, klást reálné cíle. Během irského předsednictví se dosáhlo určitého pokroku. A teď je třeba pokročit dál v dialogu s vámi. Darbot perdėliuojant ir po to pasižiūrint tarpiniuose susitikimuose, kur mes. E, musíme vytvořit reálnou agendu, abychom e, v jednotlivých mezistupních mohli ještě jednou přeskoumat, čeho jsme dosáhli v září, v říjnu a potom se podívat na to, jak rychle, kam jsme dospěli tedy a možná ještě podnítit vlády k tomu, aby se trochu víc snažili. To je tedy odpověď na to, co řekl Petr Líze a co řekla eh, paní Rod Perin. A rád bych ještě jednou zdůraznil, že musíme skutečně zdůrazňovat, že máme jenom ty čtyři měsíce. Linda se zmínila o směrnici o tabákových výrobcích. Já jsem jedni, jedním z těch, kteří by rádi podpořili Karla Schlütera s ohledem na otevřenost v oblasti lobbystů s ohledem na transparentnost. když se říká, že nejsou žádné vědecké výzkumy v oblasti elektronických cigaret, tak jako lékař mohu říci, že se vzdalujeme od řešení problému. Je třeba vlastně si položit otázku, zda tedy kouření škodí zdraví či nikoliv. když se jedná o trialogová jednání, která by měla být završena v prosinci, musím říct, že je to nesmírně důležitý cíl, protože spotřeba tabáku, konzumace tabáku je něco strašného. Již několik set let, 200 let jsme vtahováni tabákovým průmyslem do spotřeby tabáku. Chápu, že tady jsou také hospodářské zájmy s ohledem na udržení pracovních příležitostí a udržení vůbec tohoto hospodářského odvětví chápeme veškeré argumenty, které se točí kolem tohoto tématu, ale tyto argumenty částečně tvoří nebo způsobují konání rady. Ale jak jsem řekl, musíme se pohnout ku předu. E, dialog musí vypracovat odvážné pozice. Ale jak říkám, já jsem z těch, kteří říkají, mám sen, mám vizi. Musíme mít sny, abychom směrnici o tabákových výrobcích mohli dokončit ještě tento podzim. A co se týče klinických zkoušek, tady bychom také alespoň na radě mohli vypracovat společný přístup. Měli bychom prostě eh, sformulovat, že předsednictví pracoval úspěšně v oblasti zdravotních prostředků, se můžeme pohnout rychleji ale máme naši agendu a samozřejmě v září, říjnu, listopadu bychom se měli ještě sejít a přeskoumat, čeho jsme dosáhli. Jako chirurg nemusím počítač pracov, nemusím počítat pracovní hodiny, mohu pracovat 24 hodin denně. Eh, Petr má pravdu, když říká, že neuděláme-li naše domácí úkoly, pak se to bude přenášet na další roky na komisi a na parlament na základě voleb, které nás čekají, jak s ohledem na směrnice o tabákových výrobcích, tak s ohledem na klinické zkoušky. Petr, Linda a Dagmar se potom také zeptali, na to, co souvisí s touto problematikou. Myslím, že my všichni jsme nuceni k tomu, abychom táhli za stejný konec provazu. Když chceme dosáhnout výsledků, musíme být realističtí, reální a musíme po určitém časovém odstupu, například v říjnu s ohledem na zdravotní prostředky a klinické zkoušky, a s ohledem na in vitro diagnostiku, jak daleko jsme pokročili, abychom mohli v listopadu a v prosinci moci říci, abychom mohli tedy říci, zda se blížíme cíli či nikoliv. A pak předložíme ještě jednou závěry o trvalé udržitelnosti zdravotních systémů. Vy jste oslovil problematiku úniku mozku, čili odchodu zdravotního personálu. Musíme také hovořit o sociálním dumpingu v rámci tohoto systému. Toto vše je na pořadu dne, když se hovoří o trvalé udržitelnosti systému. Systémy ve členských státech mají eh, různé formy a nacházejí se v různých situacích. Ale eh, v závěrečném projektu budeme muset všechna tato témata oslovit a to zdravotní fórum. konferenci nevládních organizací ve Vilniusu bychom měli diskutovat to, o čem už jsme hovořili. A sice trvalo, trvala udržitelnost zdravotních systémů sebou nese celou řadu dalších otázek, například tvorba cen, obstarávání eh, potřebných zdravotních přístrojů a zařízení. A na tomto neformálním setkání jsme se rozhodli eh, pokračovat v diskusi o tom právě na této neformální konferenci. Komise vypracuje nejdůležitější závěry zohledňující také určité aspekty trvalé udržitelnosti, protože to všechno je důležité pro další roky. O to více, že v říjnu bude třeba implementovat přeshraniční směrnici o službách. to souvisí s, hum, s lidským potenciálem. A je to řada faktorů, které působí na trvalou udržitelnost. Je třeba zaobírat se i řádem pro poplatky v lékárnách tato otázka není zas tak kontroverzní v jednotlivých členských státech, když chceme mít v patrnosti eh, trvalou udržitelnost, tak je tato farmakovigilance nesmírně důležitá. Eh, když bych měl sloučit všechny otázky, Eh, Ony vlastně spolu navzájem velice souvisí a všemi se budeme muset během našeho předsednictví zaobírat. Doufám skutečně, že ve spolupráci se nám podaří formulovat cíle a doufám, že rada také naše cíle bude pozitivně hodnotit, jako například směrnice o tabákových výrobcích a že z toho bude společný projekt. Samozřejmě očekáváme pozitivní hlasování v parlamentu. Počítáme s vámi. Počítáme s tím, že dojde k udělení vyjednávacích kompetencí a že by mohlo dojít e, potom k prvnímu trialogu. Paní kolegyně Panová, no, Parmanová. S ohledem na stanovování cen včera na neformální radě Belgický premiér eh, vlastně kladl podobnou otázku. A členské státy se přihlásily, ale pozice se velice rozcházely. Některé země tvrdí, že je to výlučná národní vnitrostátní kompetence, tedy a že tady tato otázka vůbec nestojí. Bylo to šest zemí, které se to domnívalo. Jiné země se, se domnívaly, že přesto by mělo dojít k výměně názorů. Tato, že by se o tom dalo hovořit právě na radě ministrů. A potom eh, jsme se dohodli, že tato otázka bude ještě diskutována na vysoké skupině expertů. Domníváme se tedy, že by mohla velice přispět k vyřešení této otázky eh, skupina na vysoké úrovni, expertní skupina na vysoké úrovni a na rozpách. Hovořila o tuberkulóze. Eh, se smutkem a s musím říci, že prevence v rané fázi tohoto onemocnění přináší své problémy. Zde tedy pokulháváme. Samozřejmě, rezistence je důsledkem špatného léčení. Když se při léčení tuberkulózy nesprávně používají léky, pak se posiluje rezistence. Tady dochází také k vlastní léčbě, protože eh, pacienti hledají na Google a všude možně eh, hledají informace k léčbě. Existuje celá řada nových snah dokonce hnutí proti očkování. A to jsou problémy, kterých se musíme chopit na evropské úrovni. Musíme hledat možnosti, jakým způsobem budeme informovat veřejnost, včetně internetu, abychom zamezili takové dramaty, takovým dramatickým chybám. Tuberkulóza souvisí s konzumací alkoholu, s chudobou. Pacienti nedodržují eh, předpisy léčby, to způsobuje další problémy. A tyto problémy musíme oslovovat na nejrůznějších zhromážděních a fórech a vysvětlovat je v celkovém kontextu zdravotní prevence. Tento problém zůstane aktuální nejenom během litevského předsednictví, zůstane to akutní i v příštích letech. Proto rozhodně nemůžeme pojednat všechna témata v naší agendě. O to víc, že máme jenom čtyři měsíce. Pan kolega Jusas Paleckis hovořil o přístupu, o možnosti přístupu ke zdravotním službám a hovořil o určitých standardech. Skutečně trvalá udržitelnost zdravotních systémů by měla co nejvíce souviset s efektními mechanizmy, s účinnými mechanizmy. je třeba zpřístupnit eh, možnosti první prevence eh, pro chudé i pro bohaté. A v této souvislosti Když se podíváme ještě jednou na závěry rady týkající se trvalé udržitelnosti, pak bych rád konstatoval, že bychom rádi odstranili tyto nerovnosti v této oblasti a zamezili jim. A proto existuje celá řada nástrojů, a máme nejrůznější prostředky pro prosazení závěru rady v této oblasti. Man kaip europiečiai. Vittorio Prodi, Vittorio Prodi. S ohledem na lidská práva musím říct, že já jako Evropan, jako člen konventu jsem pro, aby listina základních práv byla povinná pro všechny státy. Podařilo se nám hodně věcí dosáhnout v Evropské unii. Mnoho, mnoho se dosáhlo. V roce 1982 jsem byl zatčen. Tenkrát jsme měli jenom krásný sen o Evropské unii. A dnes, věřte mi, já tomu sám nevěřím, že přebírám předsednictví v radě. V životě jednoho jediného člověka jsme zažili takovouto obrovskou změnu. Tenkrát jsme se zasazovali o dodržování lidských práv a musíme tento boj, musíme v tomto boji každý den, každou minutu pokračovat. V práci v oblasti zdravotnictví s ohledem na stejné zacházení s ženami i muži. To jsou každodenní problémy, který musíme čelit. Musíme se zasazovat o to a říkat naprosto otevřeně, že Evropská unie je společenstvím lidských práv, společenstvím založených na hodnotách a lidských právech. A tady se musíme také pohnout ku předu elektronické cigarety v této souvislosti jako otázka. Já osobně si myslím, že elektronické cigarety jsou pokusem pokračovat eh, v obchodování tabákového průmyslu na jin, jaksi v jiné stopě. To je můj osobní názor. Někteří si myslí, že by se to mělo dostat, jako elektronická cigareta by se měla dostat jako zdravotní zboží na trh, ale já jako lékař nevidím nic jiného než další nebezpečí závislosti. A my lékaři budeme eh, potřebovat hodně síly, abychom tuto nemoc mohli vyléčit. Vy jste hovořili o internetu, eh, kde se prodávají tyto elektronické cigarety. Nedávno mě zavolal můj táta, a poprosil mě o pomoc, protože jeho so, syn si kupuje elektronické cigarety přes internet a chtěl vědět, co to je za cigaretu. Je to tedy nová výzva a rozhodně nemůžeme zavírat oči před tímto novým výrobkem a nemůžeme dělat, jako by tady vůbec žádný problém neexistoval. Paní Mokoete hovořila o vzdělávacích opatřeních, o opatřeních eh, různých vzdělávacích programů eh, v různých zemích. A pokrok je také různě vystupňovaný na evropské evropské úrovni Jistě může být výměna zkušeností nápomocná při koordinování těchto vzdělávacích opatření. na evropské úrovni ve sdělovacích prostředcích bychom se mohli domnívat, že je možné ovlivnit chování mladých prostřednictvím vysílání eh, rozhlasových a televizních stanic eh, že by možná bylo možno něco takového vysílat, jako by osvětové akce. Paní Mokunete, hovořila o neurogenerativních onemocněních, o Alzheimerově onemocnění a dalších. Psychické zdraví je téma, které se týká i tohoto aspektu. Čili i Alzheimer se týká aspektu psychického zdraví eh, Souvisí to eh, s mozkovými funkcemi. Eh, máme-li mozkové příhody, to vše souvisí s psychickým onemocněním. Na konferenci k psychickým onemocněním ve Vilniusu budeme pojednávat i tyto dílčí aspekty. A to je nesmírně důležité v souvislosti s trvalou udržitelností zdravotních systémů je třeba zvážit, jaká opatření můžeme použít. Musíme zahrnout samozřejmě sociální aspekty při řešení této otázky. Zapojování eh, dotyčných lidí do společnosti, eh, jejich udržení se na trhu práce, vytvoření příznivých eh, podmínek života, aby se snížil počet sebevražd. Tito lidé jsou velice náchylní, protože nedostávají-li dostatečně vysoký důchod, nemají-li žádný příjem, doléhají na ně tyto problémy ještě více. Čili tady to je celý komplex problémů A ministři zdravotnictví jsou ti, kteří mohou jednoznačně říci, že přístup spojující celou řadu sektorů, jedině ten může eh, pomoci v řešení těchto pacientů buď s tělesným či psychickým handicapem. A v této souvislosti je třeba také řídit finance z jednoho sektoru na druhý. Paní kolegyně z Chorvatska, srdečně eh, vám blahopřeji ke vstupu vaší země do Evropské unie. Váš ministr zdravotnictví se ptal, jakým příspěvkem můžeme obohatit naším předsednictví. Váš pan komisař je velice aktivní a já jsem řekl, že budeme velice úzce spolupracovat. Vy jste položila eh, nebo zmínila jste dva konkrétní aspekty eh, s ohledem na lékaře a zdravotní personál po vstupu Problém skutečně existuje, avšak eh, v této atmosféře přátelské bych si rád dovolil určitý vtip. Neměli bychom všechny odstrašovat tak, jako to byl ten problém s tím řemeslníkem z Polska. Po Eh, vstupu prostě byl eh, vytvořen plagát polského instalatéra, který ohrožuje, bude ohrožovat celou Evropu a tak dále, a tak dále. To mělo určité důsledky, eh, co se týče ovlivňování veřejného mínění ale jistě si můžeme vyměňovat názory, sbíráme, nazbírali jsme určité zkušenosti na úrovni evropské úrovni v oblasti trvalé udržitelnosti zdravotních systémů s ohledem na problémy, které máme v jednotlivých členských státech poté, co personál odchází z určitého členského stavu. Ale to nejsou rozhodující problémy a neměly by nás děsit. Já jsem optimista a mohu říci, že vám rozhodně podáme ruku, půjde-li o to pomoci vám. Doufám, že jsem tedy zareagoval na vaše otázky a prosím tedy o pochopení. E, nebyl jsem zcela konkrétní, ale někdy nemám prostě žádnou konkrétní odpověď. Herr minister. Pane ministře, děkuji mnohokrát. Děkuji. Myslím si, že jste nám dal veškeré odpovědi a skutečně zřídka, kdy se to stává, že by, nějaká, že by e, nějaký dotazovaný dostal, vš, e, zodpověděl všechny otázky, to se vám podařilo, za to vám chci velice srdečně poděkovat. Vidím, že už tady nejsou žádné přihlášky do diskuse, takže e, vám chci popřát vám i vaší zemi pro nastávající úlohy všechno nejlepší hodně síly, hodně energie a mohu říci, že náš výbor je vždycky kritický, ale také konstruktivní. My jsme největším výborem Evropského parlamentu, co se týče legislativní práce a vždycky budeme myslet na to, co jste oslovil a sice blaho 50 milionů občanek a občanů, zejména v oblasti zdraví, protože každý má jenom jedno zdraví a to je ten nejvyšší statek, který máme. A e, budeme pracovat na tom, abychom tady měli lepší ochranu zdraví navzdory všem tlakům v rozpočtu. Přeji vám všechno nejlepší a bylo to s vámi úžasné. Děkuji. Somit, wir machen jetzt weiter. Teď budeme pokračovat. Hat jeder seine Abstimmkarte? Máte sebou všichni hlasovací lístky pro prázdniny. Chtěl jsem popřát všem kolegům krásné prázdniny. Děkuji ještě všem, kteří jste dnes přišli, kteří jste položili otázky nabíte si baterie během prázdnin a těším se, že se ve zdraví sejdeme koncem srpna, začátkem září. Všechno nejlepší, krásné prázdniny.